oh, wait, really, wait, wait, wait. Okay. Mr. Mr. President, can we, can we start? It is, it is ordered at 10 o'clock and I don't know what the time is doing now. Dobrý den, můžeme začít. Nevím, kolik je přesně hodin, ale čas běží. Nicméně eh, někteří kolegové tu ještě nejsou, takže počkáme eh, Nicméně teď mi bylo řečeno, že už čekat nebudeme, takže zahajuji jednání. Všechny vítám a ráda bych začala prvním bodem, to je přijetí pořadu jednání. Eh, eh, jedna změna, která je eh, aktuální, spočívá v tom, že nebudeme hlasovat o zprávě pana Vlasáka. Jednání je přenášeno webstreamem jako vždycky. Tím se dostáváme k druhému bodu našeho programu schválení zápisu ze schůze konané dne 23. a 24. září tohoto roku. Zápis byl k dispozici a na konci jednání, pokud nebudou vzneseny žádné námitky, ho budeme považovat za schválený. Bod číslo 3, sdělení předsedkyně. Žádné sdělení předsedkyně není, to znamená, že se můžeme posunout dál k samotnému hlasování. Eh, budeme hlasovat o všem, co je dnes na programu s výjimkou zprávy pana eh, Vlasáka. To znamená, že mm, nejprve předám slovo panu Píprovi. Prosím. Sama si vezmu sluchátka, protože předpokládám, že budete mluvit e, německy. Děkuji, paní předsedkyně. Už jsem opakovaně řekl, že e, eh, spoždění e, eh, v oblasti makroekonomické podmíněnosti pro mě není přijatelné. A při e, nadcházejícím hlasování se budu muset držet, jelikož očividně má být prosazeno to, že dnes budeme souhlasit s dohodou, eh, kterou Rada stoprocentně nepodpoří. Jde o slovo persistent, to znamená eh, trvalé eh, neplnění povinností, že teprve tehdy je možno počítat s makroekonomickou podmíněností po, po té, co jsme tedy překonali 6, 7, 8 překážek pro makroekonomickou podmíněnost eh, můžeme konstatovat, že ta makroekonomická podmíněnost zkrátka nikdy nepřijde. Já vás tedy žádám, abyste si dali pozor na tuto věc. Tím dnešním hlasováním eh, riskujeme druhé čtení. Paní předsedkyně, riskujeme druhé čtení, pokud tam dnes vložíme slova, kte, o kterých jsme s radou nejednali. To znamená, že buď z tohoto slovičko persistent vyjmeme, anebo já sám se při hlasování budu muset zdržet. Omlouvám se, ale to se eh, netýká návrhu pořadu jednání. Eh, pokud tady někdo má ke, něco ke zprávě e, pana Jana Olbrichta, tak se prosím chopte slova, protože to je to, co je teď na e, programu. E, dobře, začneme s hlasováním o návrhu zprávě, zprávy Jana Olbrichta. E, finanční příděl z Evropského sociálního fondu. Prosím, procedurální připomínka. To byla ovšem připomínka zásadní povahy. Měl jsem pocit, že vy jako paní eh, předsedkyně, začnete s hlasováním a potom už žádné komentáře nepřipustíte. Proto jsem si dovolil tu poznámku vznést hned na začátku, eh, protože se tedy, eh, aby, prosím plénum, aby to vzalo v potaz. Týká se to všeobecných pravidel všeobecného nařízení. Děkuji. <laughs> I'm not sure why, what is the purpose of saying that you have the feeling. Eh, nejsem si jistá, proč říkáte, že máte nějaký pocit. O vaší zprávě můžeme diskutovat později. Eh, dobře, v tuto chvíli bych ráda začala hlasovat o zprávě Jana Olbrichta. Elizabeto, pokud se to netýká zprávy pana Olbrichta, tak se prosím nehlaste. Pokud máte komentář k jiné zprávě, o které budeme hlasovat později, tak se můžete přihlásit později. Ale nyní mi dovolte, abych začala uh, s naším programem. Budeme hlasovat o zprávě Jana Olbrichta. Markus mě znervozněl a já jsem zapomněla vyndat si svoji hlasovací kartu. Můžeme prosím zkontrolovat hlasovací zařízení, jestli všechno funguje? Zahajujeme hlasování. Doufejme, že Všichni hlasovali, někdy, někdo, někdo pravděpodobně nehlasoval, ale přesto tady začneme hlasovat o zprávě pana Olbrichta. Eh, pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto tři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto čtyři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto pět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto šest, kdo je pro,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 tedy budeme eh, hlasovat o celém legislativním návrhu v eh, pozměněném znění elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce, 35 pro, to znamená, že je to přijato. A nyní budeme hlasovat o eh, legislativním usnesení opět elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Je to přijato. A nyní budeme hlasovat o meziinstitucionálních jednání. Tady potřebujeme absolutní většinu. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Je to přijato. 38 ku 1. Dobře, děkuji vám, to jsme zvládli. Uh, uh, Milí kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu. Je to pod číslo 6 na našem dnešním programu Společná ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení číslo 1083-2006. Ráda bych vás nejprve informovala sama za sebe a sice o tom, že dneska tady hlasujeme o celém konsolidovaném textu, který jste obdrželi včera. Součástí tohoto textu je i zpráva které, která byla přijata výborem v červenci tohoto roku. A kromě toho budeme hlasovat o výsledku interinstitucionálního jednání, které se konalo poté. A to je v podstatě výsledek e, posledního e, štrasburského trhu. Mohu k tomu říci, že to představuje, že to, co, o čem dneska budeme hlasovat, představuje uh, uh, tedy 99% celých 9 toho, co bylo. Je tu pouze jedno jediné slovo, které je jinak. A nejprve tedy předám slovo eh, zpravodajům. Eh, nejprve pan Lambert, pan Nistroy. Měli bychom to učinit velmi stručně. Už jsme o tom diskutovali desetkrát eh, během každé etapy toho jednání. To znamená, že teď už zbývá pouze poslední krok. A v podstatě se nám z toho podařilo získat maximum. Uh, u žádných jednání nemůžeme mít 80 těch trialogů, to znamená, že já navrhuji, abychom dneska hlasovali a abychom se tady dostali v plénu k prvnímu čtení, abychom také deblokovali uh, záležitosti týkající se víceletého finančního rámce po tomto hlasování. Všechno máte na papíře, přesně vidíte, v čem došlo ke změně. Za sebe mohu říci, že nejlepší pravděpodobně bude, když o tom budeme hlasovat co možná nejrychleji. Eh, tak nyní ještě eh, Konstance a, ale pochopila jsem, že e- Elizabeth má procedurální připomínku, to znamená, že já jí v tuto chvíli předám slovo. Já jsem se snažila několikrát a to včas eh, indikovat, že mám bod eh, k mm, jednacímu eh, řádu, když je taková přihláška, tak vždy očekávám, že je e, umožněno ji vyslovit e, hned e, na počátku. A proto se chci nyní zeptat, na jakém základě budeme zde hlasovat. Není žádný hlasovací seznam? který by byl předložen sekretariátem a nebyla nám dána možnost předkládat pozměňovací návrhy. Nemáme žádnou možnost eh, odděleného hlasování. A náš jednací řád to umožňuje pro hlasování ve výboru tedy umožňuje oddělené hlasování a umožňuje také předkládání pozměňovacích návrhů. Několikrát jsme se dotazovali po eh, volebních eh, seznamech, hlasovacích seznamech a bylo nám řečeno, že to není možné. Dle mého názoru to eh, zcela jasně E, nedodržuje e, postupy jednacího řádu. A proto se ptám, na základě kterých předpisů chcete postupovat? Měla jste zmínit e, článek, na který odkazujete, když žádáte o slovo. Za druhé, chci vám říci, že dnes hlasujeme o výsledku jednání a není hlasovací seznam na takové to hlasování. Budete mít možnost připravit všechny pozměňovací návrhy a dílčí hlasování a vše, co je potřeba na plénum, ale tady vlastně sledujeme přesně pravidla. Takže děkuji za vaši připomínku, to je moje odpověď. Prosím. Grundlage ist Základem je článek 70 a v článku 70 není vyloučeno, že existuje možnost předkládat pozměňovací návrhy v rámci prvního čtení. To také není vyloučeno. Eh, není vyloučeno ani eh, učinit dílčí hlasování, to je tam celá jasně řečeno. A proto je tomu tak, že by bylo nezbytné to tak učinit. Vždyť my jsme zcela včasně řekli, že s makroekonomickou podmíněností, tak jak byla dohodnuta, nesouhlasíme a že bychom mm, měli mít tedy možnost vyslovit se v dílčím hlasování a předkládat pozměňovací návrhy. Právní pohled je odlišný a měla byste zvážit eh, článek 70 bod 5, kde tato možnost není, ale je to skutečně odlišný výklad pravidel a já bych ráda přistoupila k hlasování. Máme ještě nějaké další procedurální otázky? Paní Ernst, prosím, technická, jestli tomu dobře rozumím. Ano, je zcela správné to, co říkala paní Šreda, a já požaduji, aby aspekt makroekonomické podmíněnosti byl ohlasován prostřednictvím dílčího hlasování. To je pro všechny politické skupiny velmi důležité, abychom to vyjádřili směrem ven a proto musíme tuto možnost mít jít dílčím hlasováním. Nevím, o který článek se opíráte. Tady je další technická, pouze technické připomínky. Pan Jukiels. Můžete vždy uvést, o který článek jednacího řádu já bych chtěl mluvit o článku 70. Zde by skutečně mělo se hlasovat odděleně. Tady budeme hlasovat podle meziinstitucionální dohody. A nemůžeme ignorovat, že tady jsou v našem výboru odlišná stanoviska, odlišné postoje. A zejména to se týká makrokondicionality. Já budu muset hlasovat proti meziinstitucionální dohodě ale nechci být tím, který se staví proti určení těchto prostředků, ale budu k tomu donucen. Za druhé, v našem výboru hlasujeme individuálně o pozměňovacích návrzích, zatímco na plénu je třeba mít 40 podpisů pro pozměňovací návrh. Takže ta otázka je podstatná. Proto žádám abychom odlišili tuto otázku, než odsouhlasíme meziinstitucionální dohodu. Milí kolegové, já bych chtěla jasně zopakovat, že v této fázi máme k dispozici pouze jedno hlasování ano ne. Ta zpráva byla odhlasována v červenci a teď pouze hlasujeme o výsledku jednání které je odraženo v tom koncovém znění. Elizabeth, prosím, já vás také nepřerušuji. Takže já nemohu měnit pravidla za pochodu. Jediná věc, kterou můžeme dnes sami sobě nabídnout, je jedno jediné jednotné hlasování. A je mi líto, že jsme v takové situaci, že tady dochází k tomuto narušování. Prostě není možné splnit všechna přání, odděleně či hlasovat, či hlasovat na základě dílčího hlasování. My prostě nehlasujeme o zprávě nyní. A nyní chci dát slovo Elizabeth. Já vybecím ano, my se vztahujeme na článek 70, to je ten eh, přiměřený eh, článek a je zde řečeno, že není vyloučeno jít eh, cestou dílčího hlasování a předkládání pozměcích návrhů. A logické je také to, že jsme o tom nemohli hlasovat někdy dříve. My jsme postupovali tak, jak se u dohodlo v parlamentu. To bylo odmítnutí a nyní je nám nabízen výsledek eh, jednání, který eh, potvrzuje souhlas s touto podmíněností. Existuje tedy možnost o tom hlasovat separátně a já tedy požaduji, aby článek 21 a výsledek jednání k článku 21 a výsledek jednání k článku 19 bylo odhlasováno odděleně. Žádám rovněž o to, aby Tyto dva články komise byly škrtnuty. To jsou ta hlasování, která musíme učinit a tím se eh, vracíme také k tomu, co bylo eh, v minulosti. Právem výboru je vrátit se k mandátu EP a říci ne k makroekonomické podmíněnosti. Proto potřebujeme toto dvě hlasování, tedy separátně se vyjádřit proti dohodě vyjednávacího týmu a také máme mínus k textu komise a navíc v jednání příslušných příloh se to také musí projevit. Když odpadá tedy určitý článek, tak také odpadá eh, příslušná příloha. Přesto bych chtěla pokračovat v tom hlasování. Ráda bych řekla, že chápu, že není zakázáno na základě 17, článku 70 mít v tuto chvíli eh, dílčí hlasování. Nicméně to není eh, explicitně předepsáno, že by takové hlasování muselo být. To znamená, že eh, předseda eh, výboru má určitý prostor. Já jsem jako předsedkyně výboru se vyjádřila, že nechci dílčí hlasování, to znamená, že bych ráda přistoupila k tomu jednotnému hlasování, tak jak to domluvil vyjednávací tým. Leda, že by zpravodajové k tomu chtěli něco říci. Toto je tedy můj návrh, co by předsedkyně výboru. A vycházím z toho, že tedy budeme hlasovat. Pokud budete trvat na tomto postupu, tak já ho odmítnu. E, Dobře, takže budeme hlasovat. Ne, já jsem chtěl eh, přednést jednu procedurální připomínku. V tuto chvíli nepožaduji dílčí hlasování, pouze jsem chtěl říci, že ten váš návrh je pouze vaším návrhem a výbor musí mít možnost se k tomu vyjádřit. A já vás prosím, abyste podobně jako u toho předešlého eh, hlasování, umožnila hlasovat o celém eh, textu. A potom tedy budeme hlasovat o legislativním, o eh, legislativním usnesení a následně ještě o interinstitucionálním vyjednávání. Tak to tomu bylo i v případě předešlé zprávy. To znamená tři fáze, které musí proběhnout. Musíme si uvědomit, že jde skutečně o rozhodující hlasování pro příštích sedm let. Dotkne se to všech tří institucí. Myslím si, že nemůžeme přehlížet tu Evrop, dvourychlostní Evropu. Je tu eh, celá řada problémů, eh, kterých si musíme být vědomi a proto jsem se tady přihlásil s touto procedurální připomínkou. Já si nemyslím, že bychom tím něco ignorovali. Ráda bych vás eh, upozornila na to, že o textu legislativním usnesení jsme už eh, eh, hlasovali v červenci, to znamená, že v podstatě pouze o potvrzujeme výsledek té poslední fáze vyjednávání. A zahájíme hlasování, ukončuji rozpravu a zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, dobře, takže hlasování končím. 27 pro, to je jasná většina. Čtyři poslanci byli proti a deset kolegů se zdrželo. Takže je to schváleno. Přijato? Někteří kolegové ovšem chtěli vysvětlit svoje hlasování, já jim poskytnu příležitost, dám jim slovo. Konstance, prosím. Já jsem předtím nehovořila. Chtěla jsem ušetřit čas. Ne, nemluvili jste příliš dlouho. Uh, omlouvám se za to, že jsme tady vedli jinou diskuzi, ale nyní uh, jsme tady diskutovali o kompromisu a hlasovali jsme o kompromisu, uh, který by měl být přijatelný pro všechny, pro všechny frakce. Já doufám, že se nám podaří i v plénu najít většinu pro tento kompromis. Nicméně v tuto chvíli po posledním trialogu ve, eh, ve Štrasburku po jednání, která trvala 8,5 hodiny, bych pouze chtěla říci děkuji, děkuji všem, eh, Myslím si, že i jménem Lamberta děkuji sekretariátu, děkuji politickým poradcům, děkuji poslancům. Eh, kte, kteří eh, velmi pečlivě sledovali proces eh, toho vyjednávání a doufám, že na příštím plenárním zasedání se nám podaří schválit tuto moderní politiku soudržnosti. Děkuji. Armína Macony, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla uvést vysvětlení toho, že jsem se zdržel hlasování. Zde jste o poděkování za pravodaji za práci, kterou eh, vykonal. Jde ale o eh, hlasování protikladné k tomu, co vlastně bylo učiněno. Jde o stav vyjednávání s radou. Evropský parlament a tento výbor byly málo respektovány v těchto vyjednáváních a konec konců eh, výsledek byl mnohem menší, než co jsme očekávali. A eh, Myslím si, že k pozitivním výsledkům musíme dojít. Zde jde o určité makroekonomické podmíněnosti, o určité e, závazky e, prostředků. A e, v tomto bodě jsme šli zpět pět a nikoli kupředu při vyjednávání s komisí. Před několika týdny jsme hlasovali v tomto výboru o zprávě a já jsem zavedla tuto doložku ohledně kofinancování ve strukturálním výpočtu deficitu a tím bylo možné ty negativní dopady poněkud zmírnit. Ty, které v té podmíněnosti musíme očekávat. A i tento bod byl projednán bez úspěchu. Článek 19, o kterém se hlasovalo s podporou kolegů, je příliš slabý pro eh, utlumení negativních dopadů článku 21. To znamená, že pozice italské delegace je negativní a my jsme pro to, aby eh, tato práce, která byla velmi seriózní, byla také eh, odsouhlasena. Eh, chtěla říci, že vyjednávací tým byl v obtížném postavení kde jde o investiční doložku, protože ta investiční doložka nepatří do tohoto nařízení. A tato investiční doložka by měla být v nařízení rámcovém, které řeší tyto, tuto problematiku a nařízení o Tupeku obsahuje článek, který umožňuje právě takovéto projednání. A komisař Oli Rehn na posledním plénu ve Štrasburku vysvětlil, že použili právě tento postup spolufinancování u strukturálních politik do postupu o nadměrném deficitu a existuje už návrh komise, kde je celá metodika, jakým způsobem to zapracují. A my a můžeme udělat to, co navrhuje zpravodaj a co je vlastně proti vůli komise. My vlastně ustupujeme zpět a říci, že ustupujeme zpět, eh, není správné, protože komise byla naprosto proti tomuto postupu který navrhoval zpravodaj a který byl zapracován. A my jsme potřebovali vlastně vzít v úvahu ty podmínky, které souvisejí se spolufinancováním z národní úrovně u strukturálních politik a politik soudržnosti. Takže my máme základ, kdy vlastně tyto postupy jsou nyní následovány komisi, ale správně, hlediska to musíme zapracovat do nařízení o politice soudržnosti. To je jedna věc. A druhá věc, týkající se makroekonomické kondicionality. Já bych vás chtěl informovat, protože možná to nevíte, že my jsme byli osamělým námořníkem na moři. Jediná instituce, která bojovala celá léta proti makroekonomické kondicionalitě. Ani jediný členský stát v radě nás nikdy nepodpořil. Nepodpořil stanovisko Evropského parlamentu a komise byla do poslední chvíle proti jakémukoliv rozmělnění tohoto postupu. Takže to, co navrhuje zpravodaj z hlediska sociálně-ekonomických faktorů, to je bezprecedentní, pokud jde o postavení Evropského parlamentu a výboru REGI, který se podílí na celém postupu a jehož stanovisko je vzato v úvahu v tom konečném návrhu komise. A s možností tedy mít výměnu názorů v průběhu celého procesu s Evropskou komisí. Od samotné chvíle, kdy se zjistí tato potřeba, tedy e, zpravodaj a vědnavací tým toho dosáhla. Myslím si, že to je obrovský úspěch. Víte, jak je můj názor. Já jsem byla proti od prvního dne, psal jsem dopisy předsedovi Šulcovi. Byla jsem proti makroekonomické kondicionalitě, já jsem byla stále proti. Ale jediná možnost to prosadit a překonat odpor od dvou zbývajících institucí, tedy znamenal, že musíme jít cestou kompromisu a můj vnější úsudek je, že ten kompromis je skutečně vyvážený a chrání ty příjemce. A pokud jde o to, co říkala paní Macony, možná se na to nepamatujete, ale už několik měsíců před vaší zprávou jsem napsala dopis předsedovi Šulcovi, pokud jde o investiční doložku a eliminaci spolufinancování z postupu pro naměrný deficit. Já jsem nedostal žádnou odpověď, je to pravda, ale to, co navržujete ve své zprávě, se toho drží a my jsme zvládli právě tento odkaz, který byl prosazen do toho nařízení. Takže nakonec je to vlastně úspěch zpravodaje. A já bych byla ráda, kdybyste to pochopili, odkud vlastně vycházíme. A také se obraťte na vlastní vlády, protože vlády tím budou postiženy. My jsme byli proti. A v parlamentu jsou kolegové jako Markus Pieper a kolegové jako kolegyně Macony a většina kolegů z dalších politic, z, z, z jiných politických skupin. Takže je těžké na, nalézt optimální kompromis. A já myslím, že se nám to obecně podařilo. Pan Udžas chce ještě mluvit. Takže vysvětlující prohlášení. E Děkuji. Já bych chtěl vysvětlit svoje hlasování a musím eh, v naprosté vážnosti říci, že jsem tedy poukázal na to, že je to velmi důležité hlasování a proto chci tedy v tuto chvíli vysvětlit, eh, jak jsem hlasoval, tak jako vždy. Řešili jsme i roli zpravodajů. A musíme si tady uvědomit jednu věc. Pokud jde o kompetence zpravodajů a stínových zpravodajů, eh, kterým bych chtěl poděkovat za jejich práci, eh, i kolegovi Kotmanovi, všem, kteří odvedli skvělou práci, musíme si uvědomit, že je rozdíl mezi chybou a tím, kdo tu chybu udělal. Já si myslím, že eh, to toho si musíme být neustále vědomi. Ta makroekonomická podmíněnost nebo kondicionalita, to je aspekt, který eh, bych rád vyzdvihl i eh, v tuto chvíli, protože výbor vysílá svým rozhodnutím signál směrem k radě a komisi a v podstatě dává najevo, že v politice soudržnosti makroekonomická podmíněnost hraje roli. To znamená, že některé členské státy budou předmětem jiného zacházení. To znamená, že i nadále budeme mít co dočení s Evropou dvou rychlostí. Pokud tedy zavedeme makroekonomickou eh, podmíněnost, eh, nebudeme mít možnost ty peníze, které jsou vyčleněny, vůbec eh, využít. Musíme si uvědomit, že to všechno bude mít negativní dopad na hospodářský systém a také na podnikovou sféru, protože instituce v jednotlivých členských zemích které eh, dostanou makroekonomickou podmíněnost, eh, nebudou moci určité eh, věci využívat. A právě proto jsem hlasoval proti tomuto dokumentu. Nechtěl jsem vyvolávat žádnou polemiku, ale myslím si, že je naším úkolem, abychom zastávali tuto pozici. Nejde o pozici osobní, ale jde o zcela zásadní přístup. Cornelia Ernst, prosím. Já bych také ráda vysvětlila, proč jsem se eh, zdržela. Je to především makroekonomická podmíněnost, kondicionalita a je mě eh, velmi líto, paní předsedkyně, vy jste to eh, nezdůvodnila, že jste tedy neumožnila hlasovat tak, jak jsme navrhovali. Pokud se podíváme na tu záležitost přesně, tak zjistíme, že se mění filozofie naší politiky soudržnosti. Zatím šlo vždycky o to, abychom velmi konsekventně, důsledně odstraňovaly rozdíly mezi regiony. Na základě eh, makroekonomické podmíněnosti tady zavádíme kontraproduktivní prvek. Trestáme určité členské státy. My jako parlament nemůžeme na to mechanismu nic moc měnit a proto uh, si myslím, že ten kompromis povede k tomu, že znevýhodněné regiony budou i nadále znevýhodněné, což mě vadí. Eh, musím říci, že při diskuzích se členskými státy je to velmi obtížné téma a já musím ještě osobně říci, že jsem eh, ze členského státu, který eh, měl výhody z toho všeobecného nařízení, ale to nemění nic na mém postoji. Nepřistupuji k tomu pouze egoisticky, ale snažím se to vidět ze širšího hlediska, protože to je taky náš úkol jako členů tohoto výboru. Děkuji. Chtěl jste se přihlásit o slovo? Dobře. Paní předsedkyně, ve většině těch příspěvků jde skutečně o článek 21. E, o kompromisu, kterého jsme dosáhli, jsme nehovořili tak dlouho a dovolte, abych se tedy alespoň stručně k tomu vrátila. S Markusem Píprem nesouhlasíme vždycky, ale Markus Pípr má úplně pravdu a doufám, že to také bude v zápisu eh, tohoto zasedání. Eh, Souhlasíme s tím, že eh, podle něho článek 21 nebude používán na následujících letech a to je úspěch vyjednávacího týmu, protože ten článek 21 byl vytvořen tak, že makroekonomická podmíněnost je strašně oslabená. Nasypali jsme tam tolik písku do tohoto eh, stroje, eh, je tam nezaměstnanost, která je zohledněna eh, chudoba sociální vyloučenost. Zavedli jsme také to, že neexistuje suspenzování rozhodnutí když tady několik let je země v recesi, tak jsme to také zavedli. Potom tam jsme zavedli také zkrácení o několik málo procent. Programy v těch zemích, které se dostávají do ekonomických potíží, E, a opatření, která by měla bojovat proti nezaměstnanosti, jsou vyčleněna. E, také iniciativa zaměstnanost e, pro mládež. A co zůstane po takovémto postupu v tom safeguard? To je tedy jenom určitý symbol pro všech 28 členských států a v radě všechny tyto státy také řekly, že eh, nechtějí makroekonomickou podmíněnost. My jsme tedy dosáhli takového kompromisu, eh, který se vyplatí pročíst v klidu. A když kvůli tomu kompromisu, ke kterému jsme došli, eh, bychom byli ochotni spochybnit veškerou regionální rozvojovou politiku, pak se každý musí podívat na své rozhodnutí. Ale já se domnívám, že ten náš kompromis je velmi dobrý a chtěla bych bych jej ještě jednou bránit celá jasně. Konstance ehm, zapomněla na to, že jsme se zbavili i toho označení makroekonomická podmíněnost, takže ta tam nevyskytuje, je tam pouze ta vazba. A já navážu na vysvětlení Konstance. Jsou tu dva aspekty. Jeden aspekt je, že my jsme bojovali v tomto výboru celá léta, ještě předtím, abychom tuto vazbu mezi ekonomickém řízení a politickou koordinací v Evropě a politikou soudržností, abychom zajistili, že tak bude vypadat investiční politika Evropské unie. A aby to bylo provázáno s evropským semestrem a abychom ukázali, že je tu skutečně souvislost mezi prioritami politickými a otázkami, které jsou důležité pro obecnou ekonomickou situaci a politickou koordinaci a pro nás to bylo nesmírně důležité. A nám se nelíbily sankce. A to říkala Konstance, toto rozmělnit na minimum, aby to nebylo někdy použito. Tedy kombinace vlastně těchto tří faktorů, nezaměstnanost, a délka recese a také míra chudoby, vede k odkladu případného přerušení. To znamená, že se udělalo skutečně mnoho, abychom tu vazbu vytvořili. A vlastně to jsou opatření, která souvisejí právě s efektivitou čerpání těch prostředků. A tato souvislost, tato vazba je zachována pro nás je důležitá. A je to takto popsáno a pojmenováno. A věříme, že to nebude nikdy použito. Ale, jak už jsem řekla, nikdy nebyl otevřen názorům parlamentu. Jediná cesta byla nalézt ten, tento kompromis a nejdříve paní Schroeter a potom další čtyři řečníci. Elizabeth Schroeter. Já. Ano, nejdříve bych chtěla říci tolik, že dlouhá spolupráce v mnoha bodech byla úspěšná. Vyjednávací tým byl úspěšný a já jsem do toho patřila. V mnoha bodech jsme se dokázali prosadit, to je pravda. Ale měli jsme na počátku ten problém, že jsme byli příliš mírní a postupně jsme se dokázali prosazovat v mnoha bodech a to proto, že jsme skutečně drželi pohromadě dlouhou dobu. E, tato soudržnost se však prolomila v jednom bodě a to byla ona makroekonomická podmíněnost. Je správné to, že jsme se všichni snažili e, a to, co bylo napsáno, to jsme se také pokoušeli prosadit, ale takový nebyl výsledek. A to je ten rozdíl, který já tady dělám. My zelení eh, jsme šli vždy do všech situací, které byly symbolické, abychom se dostali eh, do určitých eh, průlomových eh, situací, kdy tu blokádu můžeme prolomit. Toto všechno jsem podporovala a to, co je nyní výsledkem, se dá použít v podstatných bodech. Naším návrhem bylo to, že zásadně se jedná jenom o závaz závazky a nikoli v platby. Eh, pokud by to byly platby, eh, tak by to bylo velmi problematické, ale to se nám nepodařilo takto prosadit. Proto je důležité, aby to nebyly platby, ale stalo se to tak nakonec, protože když banky Eh, nabízejí finanční nástroje a vědí, když ty strukturální fondy již nebudou eh, k dispozici jako záruka a že ty platby mohou být zastaveny, pak banky budou mnohem mm, obezřetnější v poskytování Eh, těch eh, úvěrů. To znamená, že už předem je to brzdí. Vidíme tento dopad v eh, oblasti banka. To je jenom jeden bank, jeden, jeden bod, pardon. A proto jsme se zdrželi, protože to je cizí prvek v politice soudržnosti. K té otázce, jak by to mohlo pokračovat, vždyť v plénu eh, se můžeme ještě vyjádřit a říci ne pak by došlo k druhému čtení. A já se domnívám, že to není špatné řešení, protože všechny body by byly dohodnuty a potvrzeny a zůstal by nám pouze ten jeden bod, ve kterém by rada se musela pohnout. To znamená, že když v plénu tyto dvě zážitosti odmítneme, tedy článek 21 a 19, tedy ve výsledku jednání, tak i v textu, textu komise, pak jsme prosadili naši pozici. Pak by došlo k druhému čtení právě ohledně této otázky. A pouze v této otázce bychom se dokázali prosadit. A to je přesně ten bod, o který jde. Tam máme šanci to prosadit. A právě proto se domnívám, že by bylo rozumné v plénu hlasovat tak, aby byl odmítnut jak kompromis jednání, tak i text komise v tomto bodě a e, tak by se, bychom se vrátili k tomu původnímu mandátu EP a v plénu to bylo odhlasováno velkou většinou. Pak bychom měli možnost jít do druhého čtení a pak se rada eh, musí pohnout, protože je jasné, že to je zásadní bod Evropského parlamentu. A především, když to tam nebude, pak eh, obsahově se prosadíme. A já jsem přesvědčena o tom, že přesně kvůli tomuto bodu mm, můžeme jít do druhého čtení. A eh, nakonec to může být také úspěšné pro Evropský parlament. Kolega Krysochalos. Eh, Nikos. Děkuji. Jistě slyším jednotlivé argumenty, my je známe, ale bylo zde spousta překážek, takže se ty argumenty neaplikovaly. Ale obracím se na občany a regiony. Když nyní neotevřeme dveře a okna takovému postupu, pak ten výsledek bude špatný. A to proto, že Soudržnost přece vede k tomu, že se rozdíly zmenšují. A to souvisí eh, jasně s naším cílem, toto vyrovnávání rozdílů. A samozřejmě, že chceme, aby ten kompromis byl spravedlivý. Mě se zdá, že tento kompromis není spravedlivý a v plénu musíme předložit pozměňovací eh, návrh, aby článek 19 a 21 byl změněn. Řekl bych, že tímto můžeme zabránit negativním hospodářským eh, dopadům kritérium makroekonomické podmíněnosti by nebylo zajištěno. Jako výbor pro regionální rozvoj bychom v plénu měli vyvinout větší nátlak a položit tuto otázku v plénu, aby články 19 a 21 byly změněny. Já bych chtěla eh, udělat ještě jeden návrh a sice výbor pro hospodářské otázky učinil slyšení pro dopad politiky trojky ohledně sociální soudržnosti a já bych řekl, že to je dobrý postup. I v našem výboru bychom jej měli aplikovat, abychom viděli, jaký dopad má politika, eh, o které hlasujeme. Jde, myslím, o takový postup, který bychom měli zahájit v Evropském parlamentu především ohledně sociální soudržnosti a regionálního rozvoje. Prosím paní předsedkyně, aby učinila tuto iniciativu, abychom bychom mohli pozvat zástupce regionu a zástupce trojky a podívat se na to, jaká je situace v souvislosti s krizí a negativním vývojem. Okay. Eh, Mr. Pan Goodmanis, Děkuji, paní. Já nebudu stručný. Já jsem příliš eh, dlouho naslouchal kolegům, kteří mluvili dvakrát, třikrát. Také se vyjádřím jako člen vyjednávacího týmu a koordinátor Regiv ALDE. Musím také vyjádřit eh, svůj názor na celou věc a myslím, že jsme také na webstreamu. Já si nepřeji, abych budil dojem, že lidi, kteří nás pozorují, jediný problém je, že jsme nedosáhli eh, stoprocentního souhlasu u makroekonomické podmíněnosti. Je to další věc. Když se podíváte na stávající eh, legislativu a nařízení o fondu soudržnosti, byla to sankce, která byla vstažena na Maďarsko a díky bohu krátkodobě, ale není to úplně nic nového. Přeštěte si sou... platnou legislativu, dámy a pánové. Za druhé, ano, v zásadě je to reakce na krizi Sixpack a Tupac, které se vztahují pouze na země eurozónu a těch, kteří se k tomu chtěli připojit. Ale tento návrh komise dokonce navyšuje sankce, které jsou uloženy jako reakce na krizi. Můžeme, a my jsme o tom jednali na začátku, není to snad stoprocentně správný nástroj. Avšak, dámy a pánové, také si přečtěte přílohu. Člá, článek 1921. Tam je, přečtěte si, co je v kompromisu. A toto je kompromis. My jsme byli úplně proti makroekonomické kondicionalitě. Komise to navrhla a rada to ještě navýšila, protože rada většinově ty země, které nebudou plnit plán odstranění nadměrného deficitu, případně se nevyrovnají s makroekonomickou nerovnováhou, budou potrestány nejdříve 15% a potom 100%. Když je nerovnováha 25%, tak 50% a žádné prostředky nebyly vyplaceny členskému státu. Avšak, proč to podporujeme? Je to kompromis. Netýká se to všech plateb, ale pouze 50% plateb. Není to nula, ale je to 50%. A je to náročný výsledek práce našich zpravodajů a paní předsedkyně také. Za druhé, souvisí to s nezaměstnaností v jednotlivých zemích. Takže i když máte o 2% více v průměru, tak dochází ke snížení sankcí. Pokud máte 5%, takže máte ještě větší snížení. Při 8% ještě větší. Za druhé, je to také navázáno na chudobu a sociální začlenění. To se těžko měří, ale je to tam v textu obsaženo dvakrát dva roky, je tam tedy snížení HDP dvakrát za dva roky. A dokonce, a to mě omluvte, když se podíváte na poslední roky, 2012, 2019, 2018, tedy ty roky, kde státy chtějí navýšit fondy, tak je tam dokonce snížení sankcí, pokud ta situace nastane. A to je kompromis, dámy a pánové. Je to skutečně kompromis. A pokud někdo bude tvrdit, že to je nic, tak to není pravda. A poslední věc. Chci využít eh, toho času, abych řekl, že jsme nedostáli jenom toho při posledním jednání, ale místo 7% výkonové rezervy jsme dosáhli mnohem lepšího výsledku a to představuje miliardy, které musí být uspořeny na začátku a které potom jsou vypláceny dále až do roku 2020. A předfinancování ty roční sazby nejsou 0,5 od roku 2017 až 2020. Ne, je to až 3 A to jsou skutečné výsledky. A z tohoto důvodu není to prostě pouze dvousměrná komunikace. Není to dvoustupňová Evropa je to jeden z nástrojů, který nám umožní se vyhnout krizi, která zde byla. Samozřejmě je to nepřímé, ale jsem přesvědčen, že si vzpomeneme, jaká byla situace při minulé krizi. A toto je jeden z nástrojů, jak tomu zabránit. A pamatujte na jednu věc. Komise změnila plány pro nadměrný deficit pro Francii, pro Španělsko a pro další země což neznamená, že máte plán a pokud nedostáhnete toho, co bylo naplánováno těch parametrů v příštím roce, budete potrestáni. Oli Ren opět souhlasil s plánem plán pro Španělsko byl odložen o jeden rok a u Francie také vypadá to, že je to spíše symbolické opatření. Ale budeme bojovat až do konce, až jsem přesvědčen, že to je skutečně seriózní kompromis a já chci poděkovat paní předsedkyni a našim hlavním zpravodajům, kteří byli velmi odvážní při jednání. Děkuji mnohokrát. Pan Luhan, prosím. E, Děkuji, paní předsedkyně. A dovolte mi, abych i já vyzdvihl práci zpravodajů, která byla skvělá. Vyjednávali jste a umím si představit, že to nebylo vůbec jednoduché. Pokud jde o vyjednávání s radou a s komisí, tak to není nikdy jednoduché, především pokud jde o takto důležitá témata. Vždycky se jedná o kompromisy. To je základ takového jednání. Co by poslanci Evropského parlamentu nicméně nesmíme ztrácet ze zřetele určité prvky, které jsou podle mého názoru extrémně důležité. Za prvé, rád bych upozornil na to, že nejsem eh, stoprocentně zajedno s panem Gottmanisem, který právě řekl, že to, co z těchto jednání vyplývá pro politiku soudržnosti, povede k eh, k dvourychlostní Evropě. Já si myslím, že právě to je to riziko. Jde o to, abychom posílili naši konkurenceschopnost v globálním měřítku. Pojďme se podívat na Čínu, na Spojené státy nebo na Brazílii, na další hospodářské velmoci. Pokud skutečně v našich zemích chceme zachovat konkurenceschopnost, pokud ji chceme obnovit, tak eh, pokud říkáme, že ten kompromis eh, je málo, tak si musíme uvědomit, že jinak eh, našich cílů nedosáhneme. Dovolte mi, abych ještě pohovořil o některých bodech konkrétně. Za prvé, to předfinancování. Já osobně se domnívám, že by bývalo bylo nutné, nevím, jestli to bylo možné, ale bylo bývalo nutné, aby eh, parlament dosáhl více než 1%. Eh, tady se nám nepodařilo prosadit víc. Za druhé, eh, vznikl určitý paradox. A já bych na to rád upozornil. Není totiž možné, abychom na jedné straně příslušeli k tomu legislativnímu procesu, abychom byli jeho součástí, ale pokud jde o e, provádění, aby parlament měl pouze konzultativní roli. E, to je taková zvláštní věc, pokud jde o ten strukturovaný dialog. E, já to nechci blíže rozebírat. Ale musím říci, že jediný argument pro tuto zprávu spočíval v tom, že jakékoliv zdržení by bylo ku škodě všech. A proto se domnívám, že je dobré, že jsme tedy podpořili tento kompromis. Je to dobré i z politického hlediska, protože si musíme uvědomit, co chceme a co naopak nechceme. Máme před sebou volby. Volby budou za chvíli. A jako poslanci Evropského parlamentu se budeme vracet do svých zemích a říkat, dobře, Eh, přijali jsme menší rozpočet než v minulém programovém období a pokud jde o otázky politiky soudržnosti, tak eh, se také zjistí, že se nám nepodařilo prosadit takřka nic z toho, eh, co jsme si přece vzali. To znamená, že rada v těch jednáních jednoznačně převládala, hrála vůči roli. Já si nemyslím, že nám takovéto věci pomůžou. ten eh, alespoň to málo, co máme v ruce, bychom měli využít. Je to ten nástroj v podobě strukturovaného dialogu. A také to, že jsme součástí legislativního procesu. Bylo by samozřejmě dobré, kdyby eh, parlament mohl mít silnější hlas a já samozřejmě připravím příslušné pozměňovací návrhy na plenární zasedání. Možná jste si všimli, že některé finanční otázky, o kterých jsme vyjednávali, měly dopad na eh, profil eh, plateb v celém eh, období. My jsme v usnesení parlamentu v červenci nespochybnili výši rozpočtu a také profil plateb, který navrhla rada. To znamená, že jsme měli skutečně pouze omezený prostor v tom usnesení, nemohli jsme vyjednávat o závažných změnách těch původních pladeb. To znamená, že se nám podařilo tedy eh, změnit ty každoroční mm, výše předfinancování, o tom hovořil pan eh, Gottmanis. Ale jinak to nebylo možné, protože jinak bychom hlasovali proti pozici odhlasované Evropské, Evropským parlamentem. A změnili bychom e, výše částek, což by zase e, spochybnilo hlasování o víceletém e, finančním rámci v listopadu. Pan Marži, prosím. Madame la présidente, merci. Děkuji. Jako člen vědnavacího týmu bych také chtěl vyjádřit vysvětlení k mému hlasování. Nejsem proti dosažené dohodě a já jsem se zdržel. Myslím, že bychom měli mít eh, celkový pohled na věc. Za prvé, parlament ve, při vyjednávání byl podle mého názoru na úrovni své úlohy spoluzákonodárce. A když se díváme na toto nařízení jako celek, tak eh, musíme uznat, že pokroky, kterých bylo dosaženo Evropským parlamentem oproti návrhům, které jsme při jednání zmínili, ty pokroky jsou četné a reálné. Samozřejmě se soustředí oprávněně pozornost na otázku makroekonomické podmíněnosti. A dnes všichni vědí, stejně tak ve všech regionech, ale i mimo. Všichni vědí, že jsme bojovali až do samotného konce, pokud jde o makroekonomické podmíněnosti, které jsme oprávněně odmítali, protože máme za to, že to bude znamenat značné oslabení regionální politiky. Ale je třeba, abychom si byli vědomi toho, že samotný princip jednání je, že prostě není možné eh, vnucovat našim partnerům postoj, který odmítají. My jsme mnohokrát slyšeli, že rada je neústupná a tak podobně. A i my sami jsme byli neústupní až do konce, ale v určité chvíli eh, odpovědnost eh, převládla a vznikl kompromis. A pokud jde o neústupnost rady, tak musím říci, že to, co jsme získali jako prvek pro rozmělnění této makroekonomické podměnosti, není zanedbatelný. A s tím tedy jsou tu další věci zahrnutí finančních nástrojů spolu s ekonomickou podmíněností znamenají, že musíme dbát na to, aby politika soudržnosti, tato politika solidarity nakonec se nezměnila v něco jiného. A vlastně její charakter by se potom změnil. A já osobně mám velké obavy z budoucnosti regionální politiky po roce 2020 vzhledem k celé řadě posunů, které zaznamenáváme již nyní. Konečně poslední věc, kterou jsem chtěl říci, chci poděkovat kolegům ve vyjednavacím týmu za podporu bezezbytku, zbytku, která byla poskytnuta ultraperiferním regionům kdy veškeré požadavky, které jsme přednesli, byly uspokojeny a máme za to, že ty pokroky v této oblasti jsou četné. Ano, skutečně můžeme litovat zachování té makroekonomické kondicionality a všichni na plénu budou mít možnost se s tím vyrovnat, ale celkový kompromis je podle mého soudu kompromisem rozumným, který umožňuje vzít v úvahu časový faktor, protože regiony také očekávají, že se situace uvolní, aby od roku 2014 ty veškeré procedury mohly začít fungovat. Děkuji. Uh, děkuji. Uh, Viktor Oldřich a potom uh, Lambert. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěl zmínit ještě o jiném eh, tématu, ne tedy o hlasování, ke kterému právě došlo. Jistě víte, že včera večer tým eh, po druhé byl neúspěšný, když šlo o kompromis s radou a komosí ohledně pravidla N plus 3. Dobře? I hope not on your point, because we will discuss your point in a second. So o vaší záležitosti budeme diskutovat za chvíli. To znamená, chcete se vyjádřit k tomuto? Stále ještě chcete vysvětlit svoje hlasování? Eh, děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit česky. Bych se chtěl vyjádřit eh, také k tomu, jak jsem hlasoval. Já jsem podpořil tento návrh, protože jsem se ne všech trialogů účastnil, ale měl jsem možnost poznat, jak celý ten proces probíhá jako takový. A jako vyjednavač jsem si musel za celou tu dobu uvědomit, že pakliže vyjednáváme jako partneři, tak musí každý v něčem ustoupit. A snažil jsem se také chápat v určitém smyslu komisi, která samozřejmě chtěla eh, prosadit určité reformy, chce tlačit na jednotlivé státy, aby došlo k větší kázni a tak dále. Čili já osobně, přestože jsem od začátku byl proti eh, makroekonomické podmíněnosti, tak chápu výsledný kompromis jako věc, která je opravdu kompromisem, za který se nemusíme stydět, protože velmi silně tato podmíněnost byla oslabena. Bylo tady zmíněno, že tam hraje vliv chudoba, zaměstnanost, recese, to znamená ekonomická stabilita toho státu, je tam určitý sektor na podporu zaměstnanosti mládeže. Toto všechno je tam eh, nějakým způsobem podchyceno. A vnímám tento kompromis v kontextu dalších trialogů, kde bych byl rád, abyste podpořili obdobný postoj eh, vyjednávacího týmu v jiných trialozích, kde bohužel zatím k tomu posunu nedošlo a kde jsme v uvozovkách velmi válcováni a to prostě nemohu připustit. K tomu se dostaneme eh, v tom dalším bodu, eh, který budu tady přednášet. Děkuji zatím za pozornost a oceňuji práci toho týmu. Thank you, Lambert. Yes. Ja, dankjewel. Zeker voor de steun en voor... Eh, ano, děkuji. Děkuji za podporu. A domnívám se, že jsme učinili jasný krok ku předu, abychom do 1. ledna dokázali uzavřít eh, toto eh, tyto procedury, což je nejvíce důležité v souvislosti s krizí. Tempo musí zůstat i nadále. A týká se to i dalších částí tohoto balíku. Toto všechno musí být také realizovatelné, takže jde o mnohem více, než jen o to, o co jsme se nyní soustředili hlavně Tady jde o mnohem více než o tu kondicionalitu. Co se stane, když země i nadále eh, budou nedodržovat dohody, eh, které jsou učiněny jinde v jiných hospodářských politikách EU? To je bod, eh, který nese, ale také může zrušit mnohé záležitosti. A někteří z vás již řekli, že nebylo možné v souvislosti se spolurozhodováním toto prosazovat. A já se obracím na adresu těch kolegů, kteří dnes dopoledne tolik hovořili. Je nutné vysvětlit, o co jde, jaká je ta eh, preventivní fáze, o co tam jde probíhal dialog mezi radou, komisí a některými zeměmi a partnery v těchto zemích. A to proto, že existují doporučení specifická pro určité země. A to znamená, že ten dialog probíhá a i vy k tomu můžete e, přispívat. Největší investiční fondy a jde o 45 celkově, když všechno sečteme, čili investiční rozpočet EU. Takže když se podíváme na tuto částku, pak eh, zjistíme, že v poslední instanci přeci jen můžeme lecos korigovat a můžeme opravit něco, co bylo předem dohodnuto jinak. Role parlamentu je v tomto mnohem silnější než například v Sixpacku nebo Tupeku, to je pravda, ale je nutné taky číst mezi řádky a je nutné také uznat, že před rozhodnutím eh, komise musí také reagovat na naše otázky. Komise může navrhovat a pak se vede dialog. A zde ve výboru zase komisi můžeme vést k odpovědnosti. Ale určité představy byly utopické. Jenže obsahové, věcné věci jsme dokázali prosadit jako hospodářská recese nebo nezaměstnanost mladých. E, a celý tento balík vlastně jde s tím směrem, který vyjádřil Evropský parlament. Je to tedy druhé nejlepší řešení, nebyla eh, to otázka, která by byla navrhovaná eh, radou nebo eh, nějakou zemí, ale je to skutečně výsledek vyjednávání parlamentu. Je to to, co jsme dokázali prosadit v těch jednáních. Podívejte se na to ještě jednou přesně. Pak se půjde do pléna, budou tam nejrůznější názory, pak jsou zde také názory z oblasti politiků v oblasti financí a hospodářství a náš názor. A my si myslíme, že jsme dosáhli toho nejlepšího. My jsme neříkali ano, amen. My jsme skutečně dosáhli nejlepších výsledků, kterých bylo možné dosáhnout. A a v mnohých věcech nám bylo dáno za pravdu, kromě tohoto jednoho aspektu. Ale politika soudržnosti tu nepustíme. Naopak, je zde teritoriální dimenze politiky soudržnosti. To je to, co bylo také zavedeno a znamená to, že spolupráce mezi regiony v Evropě ve smyslu Smart Specialization může být realizována na základě kooperace, na základě obsahu. Je zde tedy určitý obsahový vývoj v celé Evropě, který sledujeme a je to rychlejší než v minulosti, čili je to reformní balíček nejenom co do šíře témat, ale také co do obsahových eh, stěžejních bodů, které jsme stanovili z parlamentu. V parlamentu jsme stanovili určitý rámec. Rada nebyla ochotná zde jít do kompromisu. Oni chtěli pokračovat v té staré politice, chtěli pokračovat tak, jak to bylo doposud, chtěli dávat peníze do investic a podobně, ale my jsme říkali ne. Ne nadarmo jsme celé hodiny vedli eh, trialog eh, s radou. Eh, snažili jsme se je přesvědčit a zajistit, aby investiční politika byla skutečně směrována na reformy. A nesouhlasím s těmi názory, které říkají, že to je krok zpět pro politiku soudržnosti. Naopak je to krok předu a skutečně jsme v situaci celosvětové konkurence. Dnes je situace taková, že dobře vzdělaní eh, akademici z Portugalska odcházejí, protože i přes veškerá eh, opatření eh, soudržnosti se nám nedo nepodařilo eh, vše proměnit v eh, počet eh, pracovišť. To je jenom jeden příklad. Portugalsko. Portugalsko má dnes o 60 více rychlých spojení než v Německu, ale 10 tisíce inženýrů opouští Portugalsko každý měsíc a proto jsme také zdůraznilo ono spojení mezi sociálním fondem, tedy opatření vzdělávání pro ty eh, jednotlivce, kteří to potřebují, ekologizace a podobně. To jsou naše obsahové stěžení body, ty jsme propojili do jednoho balíčku a to se tam připojilo jako nová věc. 15 prostředků z investičního fondu může být nyní použito proto, aby studenti odcházeli do určitých oblastí, tam, kde se mohou specializovat pro perspektivní povolání, jako je biologie a podobně, abychom posílili možnost kooperace v Evropě. Eh, abychom také podpořili perspektivní odvětví a šli tedy směrem k budoucnosti. Dnes dopoledne zde v parlamentu probíhá veliká akce a zítra zde budeme mít také zástupce vývoje, výzkumu. Eh, bude tady pan Hán, paní Hybnerová a společně budou tedy hovořit o tomto Smart Specialization. To znamená, že i národní parlamenty do toho budou moci eh, hovořit do tohoto nového balíčku. Mnohé parlamenty jsou však toho názoru, že to je ta politika, kdy se eh, betonují eh, pouze silnice, že to je to, co jsme dělali před deseti lety. Ale ne, my se chceme soustředit na pracovní příležitosti, na udržitelný vývoj a potřebu regionu, což je mnohem více než jenom opatření infrastruktury. Ti, kteří se soustředí na jeden malý aspekt, ti eh, se orientují na potírání eh, krize. To musíme skutečně udělat nyní. Naše ekonomická síla v Evropě se snížila a proto se musíme nyní snažit o toto a proto v našich politických skupinách se na to musíme dívat eh, skutečně velmi pečlivě. I v mé skupině já také nejsem spokojen s tímto aspektem, ale v této makroekonomické kondicionalitě jsme dosáhli respektabilního výsledku. Vždyť jsme v tomto výboru se k tomu vyjadřovali velmi často. Hovořili jsme o všech kapitálách tohoto balíčku a jeden bod je velmi politický. Rozhodovat se bude v plénu, budou tam pozměnící návrhy, to je jasné, ale musíme najít určitou rovnováhu mezi tím, co se děje a co se týče tak také Řecka a vidět to, že ten nový přístup Řecku nabízí nové perspektivy. Nejsou mm, není to jenom eh, to, co se investuje do letiště, do silnice nebo do podniků, které za pár let stejně eh, zbankrotují. Čili tady máme balíček, který zobrazuje moderní přístup k této věci. Já si domnívám, že to, co jsme předložili dnes, je dobrý výchozí bod a také ten výsledek jednání. Ti, kteří se zdrželi, eh, prosím vás, abyste se ještě podívali na ten obsah a na ten jediný aspekt kondicionality. Takový dojem mám já. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně, přejeme si soudržnou politiku soudržnosti. A souhlasím částečně s tím, co říkal kolega Fanistroj. A já uvedu příklad. Řecko nadále zdůrazňuje význam svých čtyř hlavních dálnic a EIB si myslí, že pouze dvě a půl jsou životaschopné. Byly podepsány dohody a bylo řečeno, že pokud Řecko opustí tento projekt, tak zaplatí dvě miliardy francouzským, německým a španělským firmám. Buďme upřímní, je třeba e, změnit model rozvoje, ale co se zatím děje? Země dostává 600 milionů na rozvojový program v regionu, aby měl financování pro neživota schopné dálnice. A zaplatí se to dopředu, ani to ještě nevzniklo. Takže tady musíme jednat, tady musíme regiony upozornit na tyto problémy. Nezaměstnanost. Nejsou prostředky na pomoc eh, podnikům, aby se lidé naučili novou profesi. To není možné podle současného bankovního systému to prostě nejde. Nejmožné ani eh, zaplatit eh, záruky na vlastní bydlení. Není to konzistentní politika. Nedosáhneme ekonomických a finančních cílů, protože dluh představuje více než 68 i když eh, dochází k, ke snižování nákladů. Dluh se prostě nesnížil přes všechny programy ekonomické a finanční pomoci. Zatím se nic nevyřešilo. I když snížíme zadlužení, tak přesto se dostaneme na 122%. Je to možné v zemi, jako je Řecko? To je prostě nemožné. A dnes kdo má přebytek 5% i v těch zemích, kterým se daří? Tak představte si, jaká je situace v Řecku musíme vytvořit podmínky pro makroekonomickou životaschopnost. Pan Van Nisteroj přerušil řečníka. Jsou to politické změny, které provádím. My chceme politické změny. A moje skupina patří k těm, které chtějí změny, protože rozvoj model země nebyl životaschopný jako celá ekonomika. A musíme nalézt správný postup a správnou sociální rovnováhu. A víte, jaký je výsledek? V současnosti už neexistuje výrobní základna v Řecku. 100 tisíc malých podniků zkrachovalo a máme miliony nezaměstnaných. Každá druhá rodina platí, nemůže platit daně a 3 miliony lidí nemají přístup ke zdravotnictví. Jak je možné se přizpůsobovat za těchto podmínek? Já bych chtěla ukončit rozpravu. Chci ještě jednou poděkovat všem za dnešní hlasování a za vaši otevřenost a za to, že jste zde dali zaznít svým obavám. My nakonec budeme muset eh, posoudit náš úkol. Náš úkol je tedy posoudit eh, celé nařízení a jako parlament jsme provedli obrovské změny, které zlepšily tu politiku a její schopnost zajistit růst, pracovní místa, vše, co potřebují naše regiony. Bude hlasování na plénu a měla bych poděkovat také zpravodaji a vyjednávacímu týmu asi až po hlasování na plénu, ale myslím, že jste odvedli skutečně skvělou práci během všech jednání. A já vám děkuji jako předsedkyně. Já se omlouvám. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Mám jednu procedurální, ale zároveň obsahovou připomínku. Myslím si, že ten návrh pana kolegy se týkal především skutečnosti, že pokud hovoříme o soudržnosti, tak musíme mít na paměti situaci v celé Evropě. Pokud jde konkrétně o naši zemi, tak si myslím, že náš výbor musí eh, brát potaz hodnocení politik článku, pokud jde o mimořádnou situaci a mimořádná opatření, která byla vzhledem k situaci přijata. Já si myslím, že to je velmi důležité a sama mám mnoho nápadů, jak by náš výbor mohl e, země soudržnosti sledovat. Jsou to zkrátka věci, které musíme navzájem oddělovat. Jelikož analýza situace té těch zemí eh, nesouvisí eh, pouze s nějakým balíčkem, ale jde o celou politiku. Myslím si, že to, to jsou dvě různé věci. Já samozřejmě souhlasím eh, tuto dohodu, souhlasím také s návrhem, pokud jde o slyšení v našem výboru. Nicméně kolegové, kteří nejsou obeznámeni s postupem e, trialogu, tak, postupem trojky, tak si musí uvědomit, že to jsou dvě různé věci. Eh, Musíme mít zasedání koordinátora, to znamená, že budeme, budeme muset uh, ukončit tuto rozpravu a uh, proto tedy prosím Oldřicha Vlasáka, aby se krátce vyjádřil k tomu, kde se nacházíme v těch vyjednáváních. Prosím. Předsedkyně, dovolte mi tedy, abych se vyjádřil ke zprávě, která se týká finančního nařízení pro některé státy jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi a pravidly pro zrušení závazku pro některé členské státy. Víte, že první část, která se týkala toho zrušení závazku, čili dekomitmentu, eh, jsme víceméně již řešili, proběhlo i hlasování a rozšíření pravidla N plus 3 jsme odmítli, čili v tomto smyslu snaha pomoci těm státům bez navýšení finančních prostředků se nerealizovala. Zůstal nám druhý velký blok, který se týkal rozšíření aplikace top-upu, to znamená zvýšení kofinancování o 10 procentních bodů a prodloužení lhůty a potom možnost flexibilního přesunu financí mezi prioritními osami operačního programu bez schvalování komise. To jsou hlavní věci, které jsme projednávali. Musím říci, že eh, po naší vnitřní dohodě eh, jsme byli ochotni přijmout eh, tu větší flexibilitu v návrhu, v návrhu Evropské komise a Rady, v případě, že nám nějakým způsobem výjdou stříc v té oblasti top-upu. A tam jsme se v tom článku 77 vlastně zasekli a nutno říci, že přes eh, protože na prvním, prvním trialogu, který proběhl v říjnu, eh, byl slib eh, komise a rady, že přinesou kompromis, protože my jsme chtěli rozšíření toho topapu Eh, na státy eh, Kypr, Řecko, Rumunsko, Rumunsko, Irsko a Lotyšsko, eh, což v konečném důsledku by znamenalo ne takové nedočerpání a víceméně to možnost dočerpat zhruba 2,2 miliardy euro. A protože Evropské komisi chybí tyto prostředky, tak se silně postavila proti. Proto jsme chtěli kompromis. Ten kompromis eh, předsednictví připravilo, eh, projednalo ho na včerejším koreperu jako takovém. Mimochodem kompromis spočíval v tom, že by se návrh komise rozšířil o Maďarsko, které by mohlo uplatnit topap do vstupu v platnost tohoto nařízení a zároveň by pro výši jejich požadavků byl stanoven strop ve výši 500 milionů euro. Přesto tento návrh nezískal na radě většinu a na včerejší odpolední trialog víceméně nepřinesli žádný kompromis jako takový a trvali striktně na návrhu, který padl od, od rady podpořený komisí. V tomto smyslu eh, jsem eh, apeloval na eh, obě dvě složky, že to není přístup hodný eh, vyjednávání rovnocených partnerů, že nechceme další požadavky na rozpočet a eh, že by měla komise spolu s předsednictvím pro radu připravit nový návrh a projednat jej. Eh, v debatě jasně zazněla cesta, kde by ten kompromis, kde bychom ho mohli nalézt. Ta cesta by byla ve snížení stropu a v rozvolnění těch pladeb na více let. To znamená, ten prostor tady stále ještě je. Z toho titulu jsem ukončil včerejší trialog s tím, že eh, další trialog se bude konat ve Štrasburském týdnu v úterý dopoledne, eh, tak abychom mohli potom eh, seznámit výbor a případně hlasovat tuto zprávu na listopadovém Eh, schůzi eh, našeho regionálního výboru, tak abychom stihli eh, prohlasovat tento návrh na plénu v prosinci. Čili tolik informace ze včerejšího trialogu. Děkuji. Yes, before I give the floor. Než dám slovo Viktoru Boštinaromu, ta výzva je skutečně, že to musí vstoupit v platnost letos protože celé nařízení vyprší jeho platnost. Viktore, prosím, dovolte mi stručně se vyjádřit rumunsky. Za prvé bych eh, chtěl poděkovat Konstanci a Lambertovi za pozoruhodné výsledky, kterých jsme dosáhli, které jsme zde dnes eh, vyzdvihli. Protože naše, skutečně na, naše vlády nás nechají na holičkách. A pokud jde o kom- komentář zpravodaje pana Vlasáka, oba trialogy vlastně selhaly. Selhaly v dosažení kompromisu, což byl cíl. A nyní je skutečně nalehavá potřeba dokončit jednání a čas hraje proti nám. A tedy s přihlednutím k tomu jsme včera slyšeli, že se to týká vlastně všech, kteří se na tom podílejí. Takže paní předsedkyně, prosím, dejte nám nějaký krizový scénář, krizový harmonogram. A mám na mysli následující. Ve středu ráno eh, bude zasedat korepér v Bruselu a toto téma bude projednáno a tam je možné dosáhnout kompromisu. Jediná jistota, kterou máme, je, že koreper prostě proběhne. Bylo to potvrzeno jak radou, tak komisí. A já bych navrhoval, abychom ve středu odpoledne uspořádali trialog, který by vzal v úvahu dohodu na koreperu. Buď by to bylo ve středu odpoledne nebo ve čtvrtek dopoledne, záleží na vašem programu. A potom v úterý ve Štrasburku by mělo být mimořádné zasedání výboru REGI. Všichni budou ve Štrasburku a měli bychom schválit výsledky trialogu, který nastane. A hlasování výboru REGI by potom mohlo být předáno plenárce na dalším Štrasburku a nikoli v posledním týdnu ve, ve Štrasburku v, v prosinci, protože skutečně čas je proti nám. Já jsem tento návrh eh, vypracoval ve spolupráci s EPP, ALDE, GUE a Zelenými a byl bych velmi vděčný, kdybyste souhlasili s tímto krizovým scénářem, protože by nám umožnil ukončit jednání, které skutečně by mělo být uzavřeno z důvodu tedy časového omezení, které je zásadní u tohoto tématu a pro samozřejmě také dočené státy a musíme skutečně odstranit veškeré riziko, že by se to bylo předáno k jednání až v prosinci. Děkuji. Pan Vlasák, prosím. Paní předsedkyně, já jenom chci eh, i ostatní kolegy eh, tady informovat o tom, že jsem si plně vědom toho, že jsme v časovém presu Eh, na druhé straně je potřeba si uvědomit, že na naše trialogy eh, rada nepřinesla žádný kompromis. Čili to není, že bychom selhali my. My jsme neměli kam ustupovat, žádný návrh nám předložen nebyl. Čili takto si já nepředstavuji jednání. A protože tady byla nastíněna možnost ze strany předsednictví předložit další možnost, se kterou jsem vás seznámil, tak je potřeba jim dát čas, protože komise se velmi rigidně brání a nedomnívám se, že bychom měli ten proces, tak jak tady eh, velmi aktivně přednesl pan Boštináru, uspěchat ve smyslu jiné dohody, než zazněla včera odpoledne. Já jsem toto téma otevřel a shodli jsme se jak s komisí, tak s předsednictvím, že pro nás, pro všechny, z důvodu nepřítomnosti mnohých kolegů příští týden, tady v Bruselu, je optimální Štrasburg úterý, jestli tam dojde k dohodě, tak není problém z nikoho od nás ten kompromis přijmout a prohlasovat na regionálním řádném výboru. Čili e, já s tím jenom dohodu, kterou jsme udělali včera a myslím si, že to bychom měli držet. Děkuji. Lambert and then Constance. Ja, voorzitter, eh, nu, nu sprekend uh, niet als, als rapporteur. Paní předsedkyně, nyní nehovořím jako zpravodaj, ale jako koordinátor EPP. Eh, no, jednání. Jednání mají vždy svou vlastní dimenzi. A jednou dimenzí je přitom čas. V tomto případě je zcela jasné, že ten čas je tak omezený, že vlastně by bylo nutné se domluvit včera. No, bylo řečeno, že příští týden bude kareper, a dobře, ale potom se musí nejrychleji dojít k tomu, že to při, projednáme na mimořádném zasedání. Nevím, co by chtěl pan Vlasák, on Eh, domnívám se, že to musíme udělat. Pak bychom postupovali skutečně eh, velmi odpovědně a byli bychom eh, vyjednávacími partnery. Musíme zohlednit také mimořádné podmínky Vždyť chceme, aby eh, provádění nebylo ohroženo. No, jak probíhá to jednání? Já jsem křesťanský demokraté, nevím, jak to dělají socialisté, když chtějí nějakou podporu a jak to dělá pan Vlasák ve své politické skupině, také nevím, ale já jsem vždy ochoten přispět k řešení a my jsme ochotni eh, uspořádat mimořádné zasedání. Muselo by to být ve Štrasburském týdnu eh, ten mandát máme, ten znají všichni a v tomto smyslu jsme také zaujali jasné stanovisko. Takže tak to musí probíhat. Bylo by horší, kdybychom možnost jednání příliš zkomplikovali, když eh, bychom tedy vlastně šli do ještě horší situace. Měli bychom využít čas, který máme k dispozici. Takže prosím, co nejstručněji, pokud to lze. Je to velmi obtížné, protože socialisté jsou pryč celý týden, EPP. EPP je také částečně mimo. My jsme ověřovali možnosti něco udělat příští týden, ale je to nemožné z hlediska parlamentu. My se pokusíme o úterý ve Štrasburku a potom je koreper ve středu a to je jediná možnost pro to mimořádné jednání výboru Regi. A pokud to bude až ve, ve čtvrtek, tak bychom nemohli předložit pozměňovací návrhy, takže zdá se, že nebude možné, abychom hlasovali o tom na plénu v listopadu. Budeme to zkoumat a vypadá to špatně. Konstance. Děkuji, paní předsedkyně. Naprosto souhlasím s tím, co řekl Viktor. Pokud by to šlo nějak udělat, nějak zařídit, tak bych považovala za eh, velmi důležité, abychom ve Štrasburku v úterý dopoledne měli mimořádné zasedání a eh, příští týden eh, potom trialog, trialog za sebe nebo za nás mohu říci, že budeme mít zasedání zahraniční politické frakce, ale ti kteří za to zodpovídají, budou v Bruselu. A protože vím, že je to pořád ještě velmi komplikovaná záležitost. Byla bych velmi ráda, kdybychom měli nějakou rezervu. Možná, že bychom eh, přesto mohli o tom hovořit ještě v prosinci, 14 dní, já nevím, jak to celé dopadne. A proto bych eh, chtěla využít všech šancí, jakékoliv šance, které eh, která se nám naskytne dosáhnout eh, dohody s, rad, s radou. Eh, pokud to přeložíme na prosinec, tak to bude poslední šance a když to nevíde, tak už nebudeme mít šanci to nějak skorigovat. To bude zkrátka konec a proto bych se ráda pokusila o to, abychom eh, zorganizovali trilog příští týden a Eh, v úterý dopoledne po tom zasedání výboru. Musíme to udělat, abychom dosáhli dohody s radou, ale otázka, zda bude možné splnit ten přípravný proces, abychom mohli hlasovat v listopadu. My to všechno prověříme, ale nevypadá to dobře, jak už jsem řekl. Pan Luhan, mám tu dlouhý seznam řečníků. Máme 10 minut, takže prosím, bude to velmi stručné. Já si určitě myslím, že bychom měli mít triago, trialog před koreperem příští týden. A každopádně, e, co nejdříve, pokud se mě týče. A nejsem si tak jist, že mohu podpořit poměrně pasivní postoj pana Vlasáka. Já se na to dívám tak, že říká, že pokud se něco stane dobře, pokud ne, tak je to také v pořádku. A jako výbor Regi bychom neměli mít takový postoj. Já bych podpoře Lamberta a Konstanc. My skutečně musíme zajistit, abychom mohli zde mít hmatatelné výsledky a udělat všechno proto. A jaké, proč jsme nedosáhli včera večer hmatatelných výsledků? Jeden z důvodů je známý. Stínový zpravodaj se snažil docílit některých věcí pro svou vlastní zemi. A rada jasně řekla, že takové věci se prostě dělají jinak a ne tak, jak to zkoušel. Protože jasně prosazuje stanovisko EPP v trialogu a říká, že bez ohledu na cokoliv, já chci, aby převládl můj názor, když to ohrozí celý trialog. Musíme o tom hovořit otevřeně a musíme prokázat dostatečnou politickou zralost a zajistit, že ta zpráva bude schválena. Podle mého názoru prosinec je příliš pozdě. Musíme mít konsolidované stanovisko a musíme skutečně se shodnout na tom, co udělat, abychom ti, kteří jsou proti, také se přidali k našemu postoji. Je tu také výzva kompromisu v radě, ta zatím neexistuje, a potom my se musíme shodnout mezi politickými skupinami, než půjdeme do trialogu, protože ta diskuse není možná prostě takto pan Marinesku. So. Děkuji, paní předsedkyně. Měli jsme dopoledne přípravné zasedání v EPP a navrhujeme stejnou věc. To znamená, aby se trialog konal eh, příští týden. Jak to, co řekl pan Vlasák, je pravda. Rada by měla s něčím přijít. Nicméně zasedání rady se koná ve středu dopoledne, to znamená, že pozice rady bude stejná eh, Eh, ve středu odpoledne i v úterý ve Štrasburku. Rozdíl ovšem spočívá v tom, že pokud budeme mít trialog eh, ve středu odpoledne, tak je šance dosáhnout dohody a to bude znamenat, že ve čtvrtek na eh, konferenci předsedů by ta zpráva mohla být zařazena na pořad jednání a mm, mohla by být zařazena na pořad jednání hlasování ve Štrasburku. To znamená, že na speciálním zasedání výboru Regi bychom mohli hlasovat v úterý a následně eh, na plenárce. To je tedy ten rozdíl. Je to tedy moje eh, laskavá prozba abychom se tedy drželi tohoto postupu, protože pokud ma, budeme hlasovat ve, eh, v prosinci, tak je velká šance, že už to nebude zveřejněno ve věstníku a všichni prohrajeme. Všichni, všechny země v tom prohrají. Všichni se snažíme o stejnou věc. E, problém je, že v e, Včera jste se na trialogu domluvili, že příští týden žádný trialog nebude. To znamená, že e, s tím pracujeme. Dobře, dobře. Krátká informace. Rada a komise pro, projevili svoji ochotu sehnout se, setkat se kdykoliv. Pan Cíle, prosím. Děkuji, budu velmi stručný. Hrozí totiž riziko, že ztratíme 4 miliardy. Že nám zkrátka utečou ze solidarity vůči našim kolegům. Včera jsme přijali eh, to stanovisko, že tady budeme pokračovat v jednáních. Jde o 4 eh, miliardy. A eh, pokud tady chceme pomoci kolegům v tom, eh, aby eh, získali 5 milionů, tak zároveň tím ztratíme 4 miliardy. Eh, pan Gudmanis, prosím. We are talking about procedure. Hovoříme o postupech, ale vraťme se k obsahu. Je jasné, rada podporuje, podporuje jenom Rumunsko a Slovensko, pokud je o závazky, aby tedy ty možnosti prodloužit závazky byly. Ty argumenty nejsou uh, Ehm, pěkné, jak vysvětlil pan eh, Vlasák, vysvětlil, že Slovensko je až na sedmém místě, pokud je o nejhorší situaci. Ale musíme pochopit jednu věc. Není možné toto prodlužovat eh, na věky. Musíme se minimálně shodnout na těchto dvou zemích, protože pokud se na tom neschodneme, nakonec tyto dvě země nebudou podpořeny. A to je hlavní úkol, který musíme pochopit. Můžeme bojovat, ale existují meze a musíme vědět, kdy to skončí. A bude třeba to skutečně dát dohromady do konce roku, protože jinak bychom mohli vyjednat, abychom získali více, ale nakonec také hrozí, že ničeho nedosáhneme. Luis Alves. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem solidární se spravodajem a s jeho argumentací. Ale jak řekl pan Van Nistelrooy, není možné nyní eh, riskovat, že přijeme o všechno. A já souhlasím eh, s harmonogramem, který byl eh, navržen kolegou, abychom dospěli k co nejrychlejšímu výsledku v zájmu co největšího počtu. A je třeba, abychom to stihli do konference předsedu ve čtvrtek. Já jsem včera večer mluvila s předsednictvím a slíbili, že se budou zabývat tím novým kompromisem, že tam je snad možnost. Také dělají maximum Oldřichu. Eh, dámy a pánové, dovolte mi schrnout eh, vaše vystoupení. Eh, rád bych panu kolegovi Luhanovi Eh, ve vší počesnosti sdělil, že dělat trialog před eh, zasedáním Koreperu je nesmysl. My můžeme dělat trialog až po zasedání Koreperu, až budeme mít nějaké výsledky. Proč jsme nedosáhli včera výsledku, ještě jednou říkám, předložený návrh předsednictví do Koreperu nebyl přijat. Čili na jednání Koreperu nepřišli s žádným kompromisem. Čili nebylo víceméně o čem jednat. Další věc, sleduji tady, že máte obavu, aby, abychom tyto prostředky pro Rumunsko a Slovensko nějakým způsobem eh, nezašantročili, lépe řečeno, aby eh, došlo aspoň k tomuto, eh, k tomuto výsledku. Tady podotýkám, že to je i mým výsledkem a říkám to od začátku, že to je ta poslední varianta, kterou máme na stole jestli dnes mi zástupci jednotlivých frakcí naznačí, že mění své stanovisko, které mi dali v rámci mandátu pro jednání eh, vyjednávacího týmu, to znamená, že se spokojí s tím, že přijmu názor Evropské rady a bude to nařízení platné pouze pro Slovensko a Rumunsko, pak není o čem jednat a já samozřejmě váš názor přijmu ale opíral jsem se včera o stanoviska frakcí. Zástupce EPP byl pan poslanec Deutsch, který jasně řekl a podpořil mě v mém stanovisku, protože tam byl za EPP, abychom pokračovali, dokud je naděje nějakým způsobem to změnit v jednání. Čili promiňte mi, já se snažím vyhovět tomu, jaký jste mi dali mandát. Děkuji. Děkuji. Prosím, odpovězte nyní. Prosím. Děkuji. Pan Vlasák se vyjádřil k tomu, co jsem řekl a musím na to reagovat. Rád bych pana Vlasáka eh, upozornil na to, že on je hlavní vyjednovič, hlavní zodpovědná osoba. Možná, že na to zapomněl. Eh, možná to pro něj není tak důležité. Ale zároveň eh, mi dovolte, abych ještě něco řekl k tomu časovému postupu. Myslím si, že by bylo bývalo dobré, kdybychom včera měli jasnou pozici na tom jednání, kdyby včera pan Vlasák zaujal nějakou jasnou pozici pan Deutsch zastával pozici, která ovšem nebyla pozicí EPP. To musíme jasně říci, musíme mít odvahu to říci. Pozice pana Deutsche neodráží pozici EPP. Neodpovídá to výsledkům přípravy. Pan Deutsch včera na trialogu představil něco jiného, než to, jaká je pozice EPP. Dobře, Zítra se tady můžeme domluvit na tom, jestli tady bude nový trialog, anebo eh, jestli zopakujeme to, eh, co včera říkal pan eh, Vlasák. Skutečně v sázce je toho mnoho, můžeme mnoho ztratit. The morning in the EPP Na přípravném jednání EPP dopoledne bylo jasně řečeno, že podpoříme stanovisko rady v této věci, což je jediná věc, která nebyla dohodnuta ve zprávě. Je o to, že my nemáme stanovisko rady v současnosti, takže tam se připravuje nové stanovisko. Tak je to trošku složité, ale pokusíme se to včas vyřešit. Viktore, já jsem slíbila, že to, že to, že udělám všechno pro to, aby se to povedlo. Ano, rada má stanovisko, ne, není připravena jednat o jiných otázkách. Pokud toto je stanovisko, pokud toto bylo stanovisko komise, také a s předotím k tomu, že EPP oficiálně potvrdili jejich závazek držet se stanoviska rady, z minulosti SAD se připojuje k tomu, ALDE také se k tomu připojuje, to znamená e- explicitně a oficiálně, že existuje jasné většinové stanovisko ve prospěch dřívějšího postoje rady bez změn. Děkuji. Děkuji, Lambert. Děkuji. Já to trochu poopravím. Co by? Spravodaj, stínový spravodaj, musí člověk vždycky něco požadovat a ně, v něčem naopak ustoupit. Kdybychom včera dosáhli kompromisu, tak bych eh, s tím mohl jako koordinátor souhlasit, ale tak se nestalo. A proto eh, se nestane zázrak, ne, ne, mm, nezačne působit duch svatý pokud tady nevznikne kompromis, který by všichni eh, přijali, tak zkrátka zůstaneme u té pozice rady. Eh, včera jsem to jasně řekl a eh, pokud, pokud to nebude jinak, tak budeme všichni pod velkým časovým tlakem. Děkuji. Já tím tedy uzavírám tuto rozpravu. Pokud se Eh, pan zpravodaj nechce kopit slova. Předpokládám, že všechno bylo řečeno, že už není potřeba nic dalšího říkat. Dobře, to znamená, že budeme jednat tak, eh, jak, eh, o to, jak si to představuje většina z vás. Děkuji vám. Žádný bod různý tady není. Další zasedání se koná 27. 28. listopadu a tím jednání končí. Děkuji. Nicméně, kdyby ještě někdy něco bylo, tak by se zase šla podívat. Ne? Na to upřímně řečeno tady, no. jednak a, a upřímně řečeno tady na lidskou debatu jsem se ještě jako <laughs> než je chápu, že to je Rumunce e, sebe samozřejmě hodně tak, tak když jde, stát, tak, když jde, když jde o prachy, tak to, mimochodem, prosím tě, jedna věc, všiml jsem si,